zahraničních investic v strategických sektorech přednesl Daniel Kaspary. Tyto návrhy budou také přeslány do příslušných výborů. A nyní tedy, co se týče definitivního pořadu jednání, který byl schválen konferenci předsedů podle článku 50 9. Zápis byl příslušně rozeslán. A um, chtěl bych nyní přednes následující návrhy na změnu pořadu jednání pro středu um, změnit pořad jednání mezi druhým a třetím bodem, to znamená prohlášení týkající se Evropského sociálního uh, pilíře a iniciativy v souvislosti s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem bude projednána hned po bodu týkající se situaci v Maďarsku. Souhlasíte? Ano, můžeme příslušně změnit pořad jednání. Další žádost, pane Pitelo, prosím. K tomu bodu eh, mohu říci, že souhlasím, nicméně já bych navrhl, abychom po tom bodu týkajícího se Maďarska, to bylo usnesení. Ano, pane Pitelo, chtěl jsem to oznámit nyní. Jak již nadnesl pan Pitela, z určité politické skupiny navrhli, aby debata týkající se prohlášení komise ohledně situace v Maďarsku byla následována usnesením, které bude odhlasováno na plenárním zasedání, na první plenární zasedání v květnu. Je někdo proti této žádosti, kterou přednesl pan Pitel? Někdo se chce vyjádřit proti? Je někdo proti? Pan Jurek? wysoka izbo europa ma już dość konfliktów żeby konfliktować. evropa již mm, zažila dost konfliktů. Neměli bychom začínat nový konflikt se zemí, která si prostě přeje vlastní kulturní politiku. Můžeme o tom mluvit, pokud si to parlament přeje, ale zahájit rezoluci, zahájit konflikt proti další zemi, to jenom prohlubuje naši krizi. Mnoho z nás Eh, pociťuje solidaritu vůči eh, Maďarsku, ale bez ohledu na to bychom neměli multiplikovat krizi v Evropě. Nemyslím si, že tuto rezoluci bychom potřebovali. Děkuji. Takže eh, chtěl bych podrobit hlasování tuto žádost. Prosím. Pane předsedající malé upřesnění k eh, žádosti pana Pitele. My jsme měli dohodu mezi jednotlivými frakcemi, abychom měli eh, žádost o rezoluci a misi v Maďarsku. Ten eh, návrh byl společný, tak jak bylo dohodnuto. Děkuji. Onorevole, io ho ricevuto la richiesta dall'onorevole Pittella. Paní poslankyně, já jsem obdržel žádost pana Pitely a jeho politické skupiny týkající se toho, aby po rozpravě bylo usnesení, které bude odhlasováno v květnu. Já jsem nedostal žádnou žádost týkající se organizace mise. se tu nyní vyjadřujeme pouze k pořadu jednání a příslušným změnám. Takže můžeme nyní hlasovat o návrhu pana Pitely a skupiny SND usnesení týkající se Maďarska, které bude odhlasováno v květnu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Takže přijato, přijata tato žádost. Proběhne tedy rozprava týkající se situace v Maďarsku a následně bude na řadě usnesení, které bude odhlasováno na prvním plénu v květnu. Dále jsem obdržel další žádost skupiny Evropy národů a svobod. Tato požádala o prohlášení místo předsedkyně komise a vysoké eh, zástupkyně o pro zahraniční záležitosti týkající se situace koptů v Egyptu, která bude eh, doplněna k debatě o situaci v Turecku. A rozprava zprávy pana Diakonu má být přeložena na eh, květen. Pan Obermajer nám eh, odůvodní tuto žádost. Děkuji, pane mm, 9. dubna na neděli došlo k teroristickému útoku v Egyptě proti křesťanským koptům. Přišlo eh, o život 78 věřících. Je, dochází k stále rostoucímu pronásledování křesťanské menšiny eh, v um, Egyptě. Těmto deseti milionům koptům hrozí um, vlastně zánik. E, toto téma bych si přál na, dát na pořad jednání a prosím o vaši podporu aby eh, chom o tom mohli hlasovat nominálně. Papež eh, František eh, také se stá návštěvu v Egyptě a by navštívil koptskou menšinu. Děkuji, pane Obermajere. Někdo by se chtěl vyjádřit proti této žádosti? Honorable Preda. Pan Preda. Euh, Děkuji, pane předsedo. Naše frakce je pro diskusi o křesťanech, ale e, e, není, v květnu není, ale možné mluvit jenom o tom. E, bude příležitost vyjádřit Eh, naše situace i k dalším otázkám. Ano, potřebujeme diskusi o křesťanech, ale eh, pořad jednání je plný. Honorevole Obermeier. Pane Obermeier, zachováváte tedy i nadále vaši žádost, tedy rozprava týkající se situace koptů v Egyptě a žádost, aby to bylo projednáno na tomto zasedání, anebo byste uh, byl pro eh, vyhovění žádosti pana Predy, tedy aby se to projednalo v květnu. Nicméně i tak to projde konferenci předsedů. Děkuji vám, pane předsedo. Ne, já si myslím, že ta situace je velice akutní. Neměli bychom to eh, odkládat. Je mnoho témat, které jsou právě tak akutní a eh, o kterých se rozhodlo přidat je na pořad jednání. Já bych u toho tedy zůstal. Myslím si, že bychom se tím tématem měla zabývat, měli zabývat a dát ho na pořad jednání právě v době, kdy papež František jako na návštěvu v Egyptě. Eh, voorzitter, mag ik u even informeren? Pane předsedo, jo, pouze informaci. Co budeme dělat? Protože jsou tu dva návrhy. Bude se tedy hlasovat eh, i o té žádosti pana Predy já samozřejmě pozitivně nahlížím na žádost pana Obermajera, ale pokud můžeme tady hlasovat i o návrhu pana eh, Predy, eh, já se zabývám touto oblastí, proto je podle mě zajímavý i samotný návrh pana Predy. Chtěl bych vědět, jak budeme postupovat, pan Bustináru. Prezidente, I fully agree with... Děkuji, pane předsedo. Já naprosto souhlasím s tím, že bychom měli o této situaci diskutovat, ale nejprve, koho vinit, protože stát, vláda, úřady se snaží jak jen mohou bránit teroristickým útokům. Víme, že teroristé jsou zkrátka teroristé a oběti jsou pouze oběti, eh, aniž by bylo potřeba nutně zmiňovat eh, náboženskou dimenzi. A proto bych se spíše klonil k návrhu kolegy Predy a necílil bych konkrétně na tuto skupinu a nepřeháněl bych náboženský aspekt této tragédie. Děkuji. L'aula è sovrana. Takže samozřejmě tato sněmovna má svrchovanou moc rozhodovat, budeme tedy hlasovat. Takže hlasujeme o návrhu předloženém skupinou ENF, kterou nám tu představil pan Obermajer, tedy návrh, aby se na pořad jednání tohoto zasedání, poté co proběhne rozprava na téma Turecka, proběhla eh, také eh, oznámení paní nejvyšší představitelky týkající se koptu v Egyptu. Hlasujeme elektronicky, prosím, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A návrh je zamítnut. Takže, co se týče návrhu pana Prédy, paní Beres. Já vím, že to nic eh, nezmění, ale já jsem neměla kartu a chtěla jsem hlasovat proti. Já tedy navrhuji, abychom zvolili následující řešení. Vzhledem k tomu, že konference předsedů rozhodne o pořadu jednání na první plenární zasedání v květnu, tak v den, kdy proběhne konference předsedů, tuto žádost pana Predy zahrneme k projednání vzhledem k tomu, že eh, k vaše žádosti se připoje skupina eh, socialistů. Myslím si, že proto tady panuje poměrně rozsáhlá většina, aby se tedy v květnu ehm, debatovalo o celkově stíhání křesťanů po celém světě. Takže eh, k tomu, co řekl pan Preda, samozřejmě bych tady chtěl ještě zdůraznit, jak je důležitý pro Evropský parlament celkově dialog mezi jednotlivými náboženstvími. A víme, jaká je situace tedy v Egyptě. Většina jsou muslimové, ale jsou tam křesťanské menšiny a vzájemná tolerance je výsostně důležitá, takže i Gran Muftimu, kterého přijmu tady v Evropském parlamentu toto sdělení předám a následně požádám konferenci předsedů, aby tedy ratifikovala toto rozhodnutí a myslím si, že to rozhodnutí bude uh, takové. Navíc uh, výbor pro právní záležitosti Ehm, přijal eh, žádost o imunitu pana Lebretona podle článku 9 odstavce 8. Ehm, no, skupina GUE předložila podle článku 105 odstavec 3 jednacího řádu parlamentu návrh na týkající se námitky, týkající se doku, nařízení komise a příslušné um, přílohy číslo 2, nařízení 978 2012, týkající se všeobecných preferencí. Hlasování proběhne ve čtvrtek. A nyní tedy již můžeme přistoupit k samotnému prohlášení Evropské komise o situaci v Maďarsku. V první řadě pohovoří pan místopředseda Franz Timmermans. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, pane premiére, Poslední vývoj v Maďarsku znepokojilo mnoho lidí v EU i, mimo, i e, ve zbytku světa. My tyto obavy sdílíme, padly